E Vážení kolegové, budeme pokračovat v hlasování. Nyní máme na řadě zprávu David a Sivěc. Evropská politika sousedství. Žádné pozměňovací návrhy. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Blahopřejeme oběma zpravodajům. A nyní zpráva Intveld politika pro boj proti terorismu. Hlasujeme o prvním pozměňovacím návrhu pro, proti. Tak, ověříme to elektronickým hlasováním, zahajuji hlasování. Všichni hlasovali. Končím hlasování. Pozměňovací návrh byl schválen. Takže návrh usnesení tím pádem se nebere v potaz a tím tedy končí hlasování a já vám přeji dobrou chuť. A budeme pokračovat eh, vysvětlováním hlasování. Gracias,